Okay. Mes chers collègues, j'ouvre notre séance de... Kolegové, zahájíme naši schůzi rozpočtového výboru. Eh, doufám, že můžeme schválit náš pořad jednání. Nevidím tu žádné eh, námitky, tak abych vám rád sdělil, že Žera Depre, který je zpravodajem, pro eh, další oddíly eh, rozpočtu 2016, eh, tedy konkrétně pro všechny oddíly, nás musí opustit 16, 15 nebo 16, 20. Takže pokud souhlasíte, dal bych mu raději prioritu, aby on teď mohl představit rozpočet na rok 2016. Co se týče zápisu z 3. září, ten dokument vám teprve bude pře, eh, předán, takže nebudeme schvalovat. A pokud tedy Jose Manuel Fernández souhlasí, Žra Depré má slovo k ostatním oddílům rozpočtu. Prosím. Vážený pane předsedo, můžu také říct eh, pár slov o rozpočtu parlamentu? Ano, prosím. Eh, to může být ten eh, první důležitý prvek. Já bych o tom mluvil jako první. Takže co se týče rozpočtu Evropského parlamentu. Obecně, já osobně, já tu mám eh, ještě ohrady, vůči některým eh, změnám. A teď ohledně rozhodnutí, které eh, přineslo delegace rozpočtového výboru s předsednictvem, to bylo schváleno v anexu v příloze a má být schváleno plenárním zasedání. Zapomněl jsem to datum, ale mělo to být tedy před letními prázdninami. No, nehledě na to, já jsem měl trochu potíže se všemi pozměňovacími návrhy, které se stahují k politickým e, eh, liním, které ještě se mají dohodnout, tam, kde se to stahuje eh, k navýšením eh, prostředků, protože tam ještě musí dojít k nějaké mm, dohodě. Takže to jsou určité pozměňovací návrhy, které bych vám chtěl stručně představit. Především jsme se dohodli, v průběhu vyjednávání eh, na předsednictvu. Eh, tady sekretariát eh, nám něco může k poskytnout. Jednalo se o to, abychom měli jasné pro, všechno, jaké, pro všechny, jaké budou podmínky a to, že všichni poslanci budou mít k dispozici tedy určité prostředky, které mohou volně používat a že tedy eventuálně si je mohou dát i do kapsy, protože někteří eh, žurnalisté si to tedy myslí, eh, že tedy tyto finanční prostředky, které mají poslanci k dispozici, že s nimi takto zachází. Já jsem tedy jasně chtěl říci, že se jedná o výdaje, související eh, s, s personálem, se zaměstnanci, eh, kteří poskytují asistenci poslancům. To proto, aby bylo úplně na 100% jasné, k čemu jsou ty prostředky. Že se tedy nejedná o nějaké finanční prostředky, které by si eh, poslanci mohli jen tak strčit do kapsy. To jsem zdůrazňoval že už o těch prvních eh, schůzí a na schůzi 3. října se bude hovořit o reformě eh, asistentů poslanců, jaké eh, finanční prostředky mají být dány místním asistentům, akreditovaným asistentům a podobně. Takže tu jsou určité závazky, které na základě této dohody vyplývají. Na posledním zasedání předsednictva jsem také souhlasil se zavedením oproti tomu původnímu textu pozměňovacímu návrh, který je technický. Neboli bude více zelených týdnů příští rok. A v posledních letech tolik zelených týdnů nebylo. To znamená, že se mohou snižovat eh, výdaje na cesty, a současně eh, se jedná o větší výdaje například eh, na eh, oděv bezpečnostní služby nebo na jesle a školky a podobně. Takže zde dochází ke kompenzaci těchto nárůstů oproti snížení prostředků na cesty, na služební cesty. Respektujeme tedy závazky, tak jak byly stanoveny v dohodě s, eh, s předsednictvem. Tato čísla byla zveřejněna. A chtěl bych hovořit o původní eh, odměně eh, sekretariátu, původním honorářům sekretariátu. Jedná se o, o třetí strany nebo asistenci. A je tu určitý návrh ze strany eh, předsednictva a generálního tajemníka, eh, který ovšem je jen technický a nijak neovlivňuje eh, objem prostředků. Ehm, předsedové skupin politických budou předkládat tři pozměňovací návrhy. Jeden se zaměřuje na nárůst dočasných pracovníků, 43 eh, pracovníků konkrétně, kteří by měli být k dispozici politickým skupinám. Za druhé, nárůst finančních prostředků pro politické skupiny, eh, je to 3 miliony 600 tisíc, eh, který se vztahuje k nárůstu prostředků, ať už to jsou finance, které mají být směrovány na nábor nebo povýšení personálu a potom se jedná o místa AD10, AD5 až AD14, eh, které mají být eh, využity pro tyto politické skupiny. Takže to jsou tedy pozměňovací návrhy politických skupin, o kterých já jsem předem nevěděl. Já jsem si myslel, že budou k dispozici jiná řešení. Já jsem odmítl předložit takovéto pozměňovací eh, návrhy, protože politické skupiny musí hájit svá stanovisko já nebudu hájit stanoviska politických skupin, to oni mají zodpovědnost za své pozměňovací návrhy a e, předsedové tedy politických skupin a oni politické skupiny je také mají následně obhájit. To jsem chtěl tedy předem už říci ohledně parlamentního rozpočtu. A nyní k jiným, nebo tedy ostatním institucím. Tak celkově můžeme říci, že v této etapě, vážení kolegové a pane předsedo, Stručně, co se týče soudního dvora, schválně jsem zachoval návrh, který nám byl předložen e, soudním dvorem, protože si myslím, že ani rada, ani komise nemohou plně znát dopad e, e, nárůstu počtu soudců a Jedná se také o e, další potřebný personál, který z toho vyplývá. E, a na úrovni e, komise těžko můžeme stanovit, kolik to má přesně být. Takže tu částku, kterou žádá instituce, tedy v tomto případě Soudní dvůr, já jsem zachoval, je tedy trochu vyšší, než kolik jim přičlenila komise a rada. Co se týče účetního dvora, eh, ta jsem využil ten návrh, který byl formulován samotnou institucí, tedy účetním dvorem, a dodali jsem 100 tisíc eur pro eh, zajištění penzí a eh, komise se k tomu také vyjadřila, takže ten rozpočet instituce je 186 a plus těch 100 e, tisíc. Takže instituce mohou hájit své zájmy. Co se týče e, hospodářského sociálního výboru, tady jsem využil ten návrh e, hospodářského sociálního výboru, který byl přijat tak, jak ležela běžel ze strany komise. Jedná se o snížení o 36 míst, která byla předna do Evropského parlamentu. A To je tedy dohoda mezi oběma institucemi. Co se týče výboru regionů, tam jsem vyjednával se službami tak, abychom mohli dojít k návrhu, které, který globálně bude porovnatelný s návrhem komise, ale je trošičku nižší protože tam se musí eh, odebrat nějaké místo pracovní a my ještě nevíme přesně, které to bude, kde. Musí to být rozumné pro potřeby instituce. Co se týče Evropské, eh, úřadu Evropského ombudsmana, tak tam jsem eh, převzal návrhy komise navrátit se k návrhu rozpočtu. Totež platí pro Evropského ochránce osobních údajů. A co se týče Evropské služby pro vnější činnost, tam je to trochu složitější, protože, jak víte, SVČ je to je taková dvouhlavá služba. Oni mají um, souvislost, nebo tedy mají dva směry, protože mají um, vysokou představitelku, která je spíše na radě než na eh, komisi, takže ta zodpovědnost eh, Evropské služby pro vnější činnost je sdílena radou a komisí. Tyto dvě instituce přednesly své návrhy a ty se od sebe dost navzájem liší. Komise si spočítala svoje návrhy, eh, předložila tedy návrh hodně SVČ, Paní Mogherini je místo předsedkyní komise, což vysvětluje tedy tu situaci, takže bylo určitě složité na komisi nějak škrtat zásadně v rozpočtu místo předsedkyně. Za to rada běží. Ještě na růst o 3,6 eh, Pardon, nebylo to zvýšení, bylo to snížení. Eh, opravuje se řečník, takže já jsem to snížil na půlku, takže eh, tam, eh, kde jsou různé návrhy ze strany komise a rady, tak tam jsem udělal přesný aritmetický průměr a e, tolik prostředků jsem uvedl tedy v našem návrhu. E, abych nebyl spíš pro jedno než pro druhé, tedy pro návrh jedné instituce než druhé. E, Můžeme o tom do detailu diskutovat později. Eh, A snažil jsem se dojít k takovému číslu, které by bylo eh, eh, rozumné. Je tu celá řada pozměňovacích návrhů, zejména z nové politické skupiny, Tady se jedná o 43 nových eh, eh, míst eh, pro asistenci. Víme, že Evropský parlament má zhruba 100 milionů eur a politické skupiny Uvidíme, jak se eh, eh, zachovají přesně, až budeme hlasovat a uvidíme, jak se zachovat u jednotlivých pozměňovacích návrhů. Takže to je teď na úvod všechno. A eh, rád si vyslechnu, vyslechnu také komentáře kolegů, ať mě budou chválit anebo kritizovat. Bohužel. Děkuji vám, takže teď máme příležitost vrátit se Eh, k pozměňovacím návrhu eh, z, od předsedů politických skupin, protože my teď víme, že máme velice omezené finanční prostředky a rozpočtové eh, autority mají svou autoritu na základě toho, jak přísně a seriózně postupují. Děkuji vám tedy, pane zpravodaji, za váš úvod. Přeje si někdo vystoupit k tomuto bodu? Zatím nikdo nehlásí se o slovo. Tak to vypadá, že jste byl nesmírně přesvědčivý, pane zpravodaji. A protože víme, že eh, na vás již tlačí čas, protože budete muset eh, odejít. Vyzvu teď Jose Manuela Fernandese, aby promluvil o dalších částech rozpočtu, protože vím, že dnes Ekovin eh, potvrdil stanovisko Koreperu. Takže tu jsou určité kritiky, které byly formulovány eh, Jose Manuelem před eh, dvěma týdny, tak se obávám, že tyto kritiky se potvrdily. Prezident, as críticas que... Děkuji, pane předsedo. Ta kritika, kterou se zmínil, vzhledem k radě, tak tu e, u té si stojím. Ale dnes chci především poděkovat politickým skupinám a kolegům, kteří odvedli veškerou tu práci a kteří přišli s pozměňujícími návrhy. Byl to fantastický tým, sekretariát rovněž výboru pro rozpočet. My e, mý poradci, či spíše mé poradkyně z mé politické skupiny. Oni dokonce pracovali ještě včera v neděli od desíti dopoledne. Analýzovali veškeré pozměňovací návrhy, které k nám přišly. Veškeré návrhy. Opravdu. Tedy já to tady chci veřejně ocenit jak se do toho vložili a chci všem poděkovat. Celkem bylo 1824 pozměňovacích návrhů. Opakuji, 1824 jich bylo. 532 komise, přes 600 ze strany politických skupin a 635 předložili samotní poslanci. 121 eh, se týká oddílu B, 250 ve třetím oddíle, přes 200 ve čtvrtém oddílu a téměř 300 potom v těch dalších oddílech. Kdybychom vše měli sesumírovat a kdybychom vše měli nějak shrnout, tak vzhledem či ve vztahu k návrhu rozpočtu Evropské komise, tak se to týká celkem asi 50 milionů eur. Samozřejmě nyní vše je v rukou zpravodaje. A není to lehká záležitost, není to snadné. Musíme nejdříve projít všechny ty pozměňující návrhy a přitom si být neustále vědomi toho velice malého manévrovacího prostoru, který máme k dispozici. Jedná se o rozpočet ve výši jednoho procentního bodu DPH a tady máme návrh o růst o třetinu ve srovnání, v tom meziročním srovnání, takže my se tím vším budeme zabývat. Na druhé straně však jsem přesvědčen, že, konsensus, že konsensuální řešení dosáhneme nakonec. Vše bylo schváleno na červnovém plenárním zasedání a tedy politické skupiny a poslanci opravdu naplňovali ten silný předsvědčivý mandát, který jsme obdrželi. Já eh, uznávám, že zde máme tři E, tedy tvorba nových pracovních míst, eh, ekonomika a eh, podnikatelství, pak ještě mezi lety finanční rámec. To jsou vše faktory, které musíme zohlednit. A na samém začátku, když jsme hovořili o e, tom celkovém nasměrování, tak jsme už tehdy zmiňovali migraci a utečeneckou problematiku a nyní dochází na naše slova a projevuje se to i v pozměcích návrzích. Projevuje se opravdu sensitivita kolegů projevuje se to, že kolegům na tomto záleží a že to chtějí učinit součástí toho balíčku. No a právě ten třetí a čtvrtý rozdíl, oddíl, kde se týká například o potírání chudoby, středomoří, sousedství, humanitární pomoc, to vše musíme pojednat jako balíček. Určitým způsobem komplexně. A tam navíc musíme brát v úvahu nutnost navyšování a i navyšování prostředků agentur, které se zabývají touto problematikou. Tam máme celou řadu konkrétních projektů a to vše je třeba komplexním způsobem zvážit. A já pouze doufám, že i rada bude stejně citlivě přistupovat k této problematice, že stejným způsobem posoudí obecně prioritu tohoto balíčku a že i rada nám přiklepne ty prostředky, tak abychom mohli bojovat s dramatickou situací, která se nám na očích rozvíjí. Doufejme, že opravdu budeme postupovat společně. Rozpočet je e, žádostivý, ale reálný a pozměcení návrhy budeme muset objektivním způsobem zdůvodnit, zvážit, ano, rozpočet musí být obecně akceptovatelný, to je jeden z principů, který beru v potaz. No a zároveň musíme zvážit i skutečnost, že ne vše je možné stejným způsobem zdůvodnit. A zároveň je třeba zmínit i flexibilitu. Je tam určitá flexibilita možná, která nám umožní volit si priority, my je zvolíme a pak bude záviset na tom, zda rada bude s námi souhlasit. A nyní, pokud se budeme snažit eh, dodržet naše závazky a zároveň dosahovat eh, kompromisu, tak eh, já mohu vyjádřit spokojenost například Eh, nad skutečností, že se eh, snažíme dodržet závazky v rámci Horizontu 2020 či té facility propojenosti Evropy. A to hovoříme o eh, hlavě 1a, Horizont 2020. To je Evropě prospěšné. A zároveň víme, že máme i Fond pro strategické investice, kde určitým způsobem byly určité prostředky odebrány Horizontu 2020 ve prospěch eh, strategických investic, ale já chci potrhnout, že jsme se vůči příjemcům obou těchto programů, jak Horizontu 2020, tak toho nástroje propojenosti Evropy, zavázali. Něco jsme jim dlužni a nesmíme na naše beneficienty zapomínat, protože tyto projekty opravdu jsou důležité. Záleží na nich, aby Evropa byla dále konkurenceschopná, aby dokázala dále růst a abychom naplnili i cíle tvorby nových pracovních míst. Co je v tomto kontextu neuvěřitelné, je Junckerův plán těch strategických investic v tomto kontextu že se tedy povedlo i mezi všemi třemi institucemi podařilo dosáhnout určitého konzenzuálního přístupu. To je vlastně obdivuhodné a i když budeme zvažovat únosnost určitých pozměňovacích návrhů, tak na to nesmíme zapomínat. Horizont 2020. Tam máme navýšení 700 eh, milionů eur, propojenost Evropy 600 milionů eur ale zároveň toto je jakoby eh, oddělená záležitost. Pak máme jiné programy, například Erasmus, kde nám různé výbory i poslanci předkládají přehršel pozměňovacích návrhů a přitom například v hlavě 1b i zde máme určité předběžné přísliby, že uděláme víc ve směru zaměstnanosti mládeže. A tam je třeba v tomto ohledu pokračovat. Tedy 6 miliard eur, které dodáváme pomocí frontloadingu, aby tato iniciativa mohla být uskutečněna a zároveň zde konstatuji i přítomnost pozměňovacích návrhů, které hovoří o dodržování plateb tak, abychom nepoškodili už stávající programy, které běží. Čili například politické skupiny hovoří o miliardě eur pro Řecko, kde máme pozměňovací návrhy, které upozorňují na nedotknutelnost tohoto závazku tedy některé pozměňovací návrhy opravdu spíše připomínají, upozorňují na existenci iniciativ ve prospěch zaměstnanosti mládeže. Ano, uvažujeme-li o těchto pozměňovacích návrzích, tak eh, je třeba souhlasit, že určité faktory stojí za zdůraznění. Na druhé straně nemá cenu posilovat eh, ty oddíly, kde nejsme schopni ty prostředky vstřebat. E, když tedy porovnáme například druhý oddíl s oddílem prvním, kde ta marže, ta rezerva je 80 miliard eur v hlavě 1b a 15 milionů zase v dalším díle a tak dále, to jsou obrovské rezervy. A ve třetí oddíle. Tam je situace víceméně zjevná eh, ve smyslu pozměňovacích návrhů. Tam nemůžeme zanedbat existenci problematiky a nutnost věnovat prostředky například migraci, přílivu migrantů. A pak máme další oddíl, který se týká pilotních projektů, agentur, přípravných iniciativ. Tam rovněž 89 pozměňujících návrhů, které, eh, se kterými přišla komise, 150 kolegové poslanci, eh, politické skupiny tam přispěly 109 pozměňujícími návrhy a u agentur a fondů, které se těmito záležitostmi zabývají. Čtvrtá, čtvrtý oddíl. Já bych navrhoval přistupit k tomu e, společně a zamyslet se nad nástroji, kterými chceme pomáhat uprchlíkům u zdroje. I zde politické skupiny přicházejí e, k e, tomu intenzivně, s velkým zájmem, ale často se ty pozměňovací návrhy vlastně vzájemně zhodují. Pak máme 180 milionů eur ze strany komise navýšení, to i poslanci zohledňují, pak máme 180 milionů závazků a 390 milionů v kategorii pladeb. Já bych rád využil eh, tuto příležitost a eh, ptá, otázal se komisi. Může, je komise schopna potvrdit, že u toho druhého návrhu, kde hovoříme o 780 milionech eur na závazky a 390 na platby, zda to už jsou mm, jisté, zajištěné částky, tak jak by to plynulo z četby tohoto dokumentu a zda opravdu to bude i umístěno, včetně vyčíslení v těch poznacích návrzech, tyto údaje. A pak další věc, migrace. Zdá se, eh, ještě jednou přeskoumají ty částky a zda budou navyšovány a zda u fondů budete uvažovat stejným logickým, stejnou logikou jako u těch balíčků. Protože u toho druhého návrhu tam hovoříme o 500 eur pro, říká řečník, 500 tisíc pro Itálii a Řecko. A otázka zní, budeme mít určitý přehled situace v tom prvním balíčku, nebo zda se to ještě přeskoumá. A druhá podotázka, bude to vše na seznamech pozměňovacích návrhů. Pak třetí oddíl, tam máme 580 milionů eur. Pak máme čtvrtý oddíl, tam nesmíme jít za tu rezervu. Ale já jsem přesvědčen, že jelikož je to politicky konvergentní, tak my budeme schopni se dohodnout mezi všemi politickými skupinami ve věci čtvrtého oddílu v zájmu uskutečnění společných cílů, což je nesmírně důležité. Evropský parlament si musí být neustále vědom toho, že migrační krize si žádá jednotné řešení, jednotný přístup. Pátý oddíl, stejně jako u těch strategií, které jsem už zmínil, i zde jsme svědky podobného přístupu k těm pozměňovacím návrhům. Tedy podobně jako u ostatních oddílů ten princip je podobný. A pak pilotní projekty. I zde jsme svědky velkého úsilí. Máme 280 pilotních projektů celkem. Je tedy jasné, že na každý z nich eh, připadá spíše skromná částka, i rezerva je tam poměrně tedy omezená a my se budeme snažit o to, aby každý oddíl měl k dispozici příslušnou rezervu na uskutečnění těch pilotních projektů. Přeze všechno. 311 v závazcích a přitom maximum, možné maximum je 140 a my tam máme 311. No, já to tedy zhrnu, agenturám se už věnovat nemám v úmyslu, protože tam máme Eh, stálého zpravodaje, který to hlídá z naší strany. Tedy závěrem, ještě jednou srdečné vřele díky všem kolegům, všem politickým skupinám a znamenitému týmu eh, sekretariátu komise i pro rozpočtové záležitosti, který nám rovněž usnadnil práci. I když ta práce samotná snadná nebyla, ale přesto byla o to snadnější, že všichni znamenitě spolupracovali. Děkuji. Děkuji panu všeobecnému zpravodaji. Já bych chtěl poděkovat za vaše úsilí, za vaši ochotu. Eh, užil jste si opravdu velice živý víkend s um, s velice kompetentními zaměstnanci. Chci vám poděkovat a také poděkovat celému vašemu týmu, sekretariátu, eh, také poradcům, politickým poradcům eh, a na tomto základě už je nám jasno, jakými hlavními směry se ubírá eh, rozpočet. My musíme teď si stanovit priority. To bude eh, obtížná práce, to opravdu snadné nebude. Evropa prochází eh, obrovskou zásadní krizí, to je krize řecká. A ještě musíme prokázat, že ty závazky, které byly přijaty, také budou dodrženy. A samozřejmě k tomu mohou vzniknout určité otazníky, bude muset odpovídat. No a pak dochází ke skutečnému exodu způsobenému diplomatickou, vojenskou politikou a také podmínkami přijímání uprchlíků v Evropě. Evropa se ukazuje být poměrně eh, bezmocná, protože to jsou členské státy, kdo musí vykonávat své pravomoci eh, v jakémsi všeobecném eh, nedostatku řádu. Takže tento rozpočet, který už je dost napjatý, musíme velice moudře rozdělit. Na základě slov našeho všeobecného zpravodaje Možná pan Freza z komise, že by nám chtěl něco říct, protože Jose Manuel se tázal právě na ten opravný dopis. Můžete nám k tomu říct něco více, pane Frezo? Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji tedy panu zpravodaj. Pan zpravodaj se otázal, pan Fernandez zdá ty prostředky na platby jsou nutné do toho druhého balíčku, abychom mohli čelit migrační politice, relokalizaci uprchlíků. E, odpověď je ano. To bude součást onoho opravného dopisu, který předložíme v polovině října s těmi tradičními prvky, které má opravný dopis v této běžné kalendářní době. Potom druhou otázku klade pan zpravodaj a to jen ohledně rozdílu obou balíčků souvisejících s, bal, s migrací, tedy ten balíček z května a ten, který byl ohlášen tento týden. Máme jiný eh, legislativní rámec u těchto balíčků. Tento balíček je ještě značně pokročilý, eh, již nezávisle na legislativním postupu eh, komise a komise proto přijme rozpočtové důsledky z tohoto textu. Jak už řekl pan zpravodaj, ten text z května neobsahoval určité prvky, které se objevily v tomto eh, novém eh, balíčku a abychom tedy mohli eh, čelit množství, které je, nebo tomu objemu, které je požadováno, je jasné, že zapotřebí něco změnit. Ten opravný dopis tedy bude umožňovat nastavit lépe odhady rozpočtu ohledně potřeb Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Frezo. Slovo má pan Böge. Děkuji, pane předsedo. Já výslovně chci pozdravit, či spíše uvítat základní principy, které zde zmínil pan uh, Eh, zpravodaj. A samozřejmě digitalizace evropského hospodářství, vše, co přispívá k růstu, eh, k podpoře podnikání, stojí za to podpořit ze samozřejmých důvodů a i to, co jsme museli ještě přizpůsobovat z pohledu toho, že máme nyní ukruh balíček. Ale zároveň máte, pane předsedo, i pravdu v tom, že se nacházíme ve světě, kde dochází k novému stěhování národu. A pokud v nejbližším půl roce nám ani nikomu v členských státech eh, nepřijde na mysl nic lepšího, eh, pokud se nám nedá, eh, se u nás nedá přijít s nějakým novým řešením, tak budeme mít neustále eh, horší situaci v regionech, budeme mít rozvrácenou regionální problematiku, která se s námi bude táhnout desítky let a eh, to, eh, co si zde přede, předepisujeme a na čem se usnášíme, nebude mít žádnou hodnotu a stejně jako máme Kristof Klár a ty náměsíčné, ty sleepwalkers, tak to dopadne stejně. A z tohoto důvodu ani nerozumím tomu, jak komise zůstává v absolutním klidu poté, co minulý týden, já se domnívám, došlo k významnému kroku, totiž předložení eh, balíčku opatření, které si kladou za úkol reagovat na humanitární katastrofu, na migraci a na to, jak k tomu přistoupit. A to je pouze první z balíčku opatření a ten samozřejmě stačit nebude. Italský minister zahraničí včera v interview, které vyšlo online, řekl samozřejmě, členské státy, které jsou na vnějších hranicích Evropské unie, už od určitého bodu to nedokázali zvládat. A ty členské státy, které um, ke kterým směřují uprchlíci a e, do kterých ti uprchlíci se dostanou, tak ty taky. To je otázka času, kdy i ty to už zvládat nebudou. A e, pan předseda Juncker už hovořil o těch takzvaných hotspotech pro uprchlíky, že by měly začít fungovat, tak k tomu může dojít pouze tehdy, pokud do budoucna bude přejímání uprchlíků probíhat jednotným způsobem ve všech částech Evropské unie. Pokud se nám to nepodaří zvládnout, eh, nejdříve jsme hovořili o 40 tisících, nyní o 160 tisících, pokud se nám nepodaří dosáhnout nějakého velkorysejšího řešení, nějaké dohody, tak otázka zní, jak pokračovat v těch ostatních záležitostech, které máme na stole? To je otázka, která je zcela zjevná. A proto já bych rád se vás, pane Preda, zeptal. Když hovoříme o těch 140 tisících, eh, o nich se hovořilo v tom prvním přerozdělování těch kvot a o nástroji flexibility a tam hovoříme 890 milionů v tom instrumentu, v tom nástroji flexibility. A zda tedy byla otázka, zda jste ochotni eh, to potvrdit, anebo se, zda se to navýší. Kdybychom to navýšili čtyřnásobně, tak by to bylo asi 400 milionů. Ale o čem budeme hovořit v říjnu, když něco přehlasujeme, když něco schválíme, aby vy pak přijdete týden poté a pak budete chtít schvalovat něco pro zemědělce. To přece vůbec nebude přiměřené realitě. A nebo podíváme-li se na e, číselné údaje, e, které se vztahují k radě e, které často jsou navyšovány v roce 2015, ale částečně ty nástroje, to jsou nástroje z předevčerejška. A nyní, když hovoříme o situaci Mezinárodního um, úřadu OSN pro uprchlíky, kteří, na, který nám podává zprávu o situaci v Libanonu, v Jordánsku, v Sýrii, ty uprchlické tábory a oni mají k dispozici pouhou třetinu toho, co by potřebovali. A v tom kontextu, když já se podívám na náš nástroj sousedství, rozšíření a mm, propojenosti a když si to porovnám s tou urgentní situací jinde, tak nevím, zda slovo skandální je vůbec přiměřené, zda stačí. Když se tedy příští týden nepodaří stabilizovat situaci v uprchlických táborech, například z hygienického pohledu, z pohledu zásobování, udržitelným způsobem, tak i ti lidé, kteří tam dosud setrvali, se dají na cestu a pak už nejde o otázku pouze Maďarska, pak už jde o Slovensko, Chorvatsko a pak už jde i o Gruzii a pak jde i o Norsko. Jde o všechny a proto potřebujeme pracovat na celkovém komplexním přístupu na novém konceptu a proto se domnívám, je třeba nalézt způsob eh, v mezidobí, než se o tom bude hlasovat poprvé na plenárním zasedání a nalézt nějaký nosný kompromis. A já doufám, že komise přehodnotí celou kategorii 3 eh, a 4 a měla by nám uvést nějakou představu, čeho se dá dosáhnout těmi prostředky, které vůbec dispozici máme, kam budou proudit, kdo je obdrží, jaké možnosti se tím skýtají eh, v samotných táborech uprchlických a na jak dlouho stačí a jak to pak bude vypadat z prostředky na ty hotspoty, na ten fond, uprchlický fond a na přijímání uprchlíků, jak to vypadá, tak abychom my si dokázali to proanalýzovat únosným způsobem a abychom měli konkrétnější představu toho, jak bude vypadat příští rok a jak budou vypadat prostředky, které potřebujeme urgentním způsobem, zda přijdou, odkud přijdou a zda je vůbec máme k dispozici či nikoliv. Jinak ten dokument komise je kvalitní, ale na druhé víra celá řada otázek a i například ty svěřenské fondy. To už se objevilo i v internetu, ty otázky. Máme mnohé členské státy, které tam mají otevřenou Eh, otevření ten oddíl a hovoří se o 800 miliardách, což zní dobře, ale jak se to bude přeskupovat a převádět z těch jiných rozpočtových eh, řádků? Zda se to opravdu povede? Zda je to vůbec možné? A nebo zda najednou bude nějaké přetahování a vše vyzní dostracena? Já bych rád viděl konkrétní čísla, abychom se mohli podívat na to, zda se to zdá zdůvodnit a zda se to opravdu takto odehraje. Takže, pane předsedo, já si myslím, že bychom měli všechny otázky sepsat jasně, předat to komisi a říci, my potřebujeme odpovědi na to a to, abychom si mohli zcela jasně proanalýzovat, co zde máme jako závazky, jako výzvy, jako platby a zda je to reálné a zda to jde s dobou. Děkuji, ono to nejde jen o e, prostředky, o koordinaci to jde také. Nejde jen o finanční prostředky, ale o to, jakým způsobem, jakou budou využity, abychom byli schopni kontrolovat, zvládat migraci 28 členských států má 28 předpisů. Uprchlíci eh, někdy mohou splňovat podmínky v určitých zemích, eh, ale eh, jinde někde dostávají určito, určitý příspěvek v určitých státech tedy a v jiných státech eh, nedosáhnou na takto vysokou eh, podporu. Takže ta situace je odlišná a proto eh, ten uprchlík se může rozhodnout, že chce raději do té země než do nějaké jiné. Dobře, ale na jakém základě se tedy budeme dál orientovat, kam budeme směřovat, protože to je jak pohyblivý písek Evropa si stále neuvědomila důsledky. Já jsem byl minulý týden v Řecku, tam se pořádají mm, převody nebo tedy přejezdy mezi ostrovem Lesbos a Kosem. Ano, s dublinskými dohodami samozřejmě můžeme e, uvažovat, co dál. A e, uprchlíci se tady převážně z ostrovů do eh, na kontinentální Řecko, do eh, Soluně, ale Evropa zatím ukazuje mm, neschopnost na toto eh, celkově zareagovat. Já jsem chtěl podotknout, že eh, příprava rozpočtu na rok 2016 je velice složitá, protože jsme se ostli v několika krizích. Je to migrační krize, o které hovořil doktora BG a dokonale ji popsal. Pak je tu krize s mladými a zaměstnaností, nebo spíš nezaměstnaností mladých, pak je to také řecká krize a také zemědělská krize. Eh, to je tedy mm, krize dalšího typu a dnes se eh, Dnes můžeme hovořit také o eh, sanitární krizi, protože máme eh, například potíže se eh, s chorobami eh, zvířat, s katedrální horečkou ovcí. A je zapotřebí celá stáda očkovat, což je nesmírně finančně náročné. A navíc to nejde ani provést, protože tolik vakcín není k dispozici, takže my máme krize na všech stranách tyto krize se nějakým způsobem musí odrazit v rozpočtu. A já chci poděkovat eh, kolegům eh, v tom, abychom mohli tedy těm, kdo eh, vybírají prostředky, mohli argumentovat správně tím, že tyto prostředky skutečně potřebujeme a k čemu je potřebujeme. Dochází ke krizím. Je to zjevné, že nemáme finanční prostředky na eh, imigraci, abychom čelili imigraci, nemáme finanční prostředky, abychom čelili eh, krizi zemědělství nebo nezaměstnosti mládeže. Pak je tu řecká krize samozřejmě. Ale vždy naopak členské státy přijímaly snižování eh, finančních prostředků, protože to je tedy Junckerův plán a je zapotřebí najít prostředky pro nějaké jiné věci. Takže já se ptám, zda takto můžeme postupovat dál. Jak dlouho to takhle půjde? Musíme uvažovat o nové eh, rozpočtovém uspořádání Evropy. Eh, kolega Boge to dobře eh, popsal. Je tu národní egoismus ohledně migrantů, ale ten se objevuje i v otázce rozpočtové. Všichni chtějí, chtějí ten nejlepší kousek z rozpočtu, z prostředků, které máme. Eh, důstojné finanční prostředky, aby byla tedy Evropa eh, lepší. Eh, ale je zapotřebí zrychlit ten proces, který jsme zahájili. Mario Monti hovořil o tom, jak je možné najít prostředky pro Evropu. Já jsem se ptala Lan Lamasura, eh, chtěl jsem, chtěl jsem o tom hovořit a eh, bavili jsme se o tom, zda jsme se dostali o mnoho dál. Eh, co se týče evropského rozpočtu a tvorby rozpočtu, tak vidíme, a vidíme to u nás v rozpočtovém výboru, že nelze postupovat tak, jak jsme to činili do posud. Pan Ger, prosím. Wir haben als sozialdemokratische my jako sociálně demokratická politická skupina jsme zvažovali rozpočet a zároveň jsme zvažovali, jakým způsobem je možné dostat ty nejrůznější problémy pod kontrolu. No a do určité míry ten přístup by podle nás měl spočívat v tom, že nesmíme ohrozit to, čeho už bylo dosaženo při potírání hospodářské krize. Já si ještě poměrně dobře pamatuji slova komise, která hovoří o tom, že prostředky, které byly odloženy nebo nějakým způsobem vyčleněny na potírání eh, krize plateb, eh, budou zachovány. A já jsem udiven, když jsem registroval, že rada přesně tyto prostředky škrtla. Představitel rady ještě v našem kruhu a i u mě v kanceláři přátelsky vysvětlil, ano, ty škrty, eh, ty jsou jakoby v, pod vlivem přístupu, že tam, kde není to vstředa, zpřebávání, kde nemáme absorpci, tak proč tam dále pumpovat ty peníze? Což není špatný argument, ale já se pak podívám na kategorii dvě, například na sociální dialog a tam se škrtá a tam přece o žádném nedostatku absorpce není možné hovořit. A pak, když se dívám na agenturu pro rovnost pohlaví, a tam 3700 euro se jim škrtlo. A já se táži, já nevím, zda někdo tam nemá času na zbyt pro to, aby se díval na každý halíř. No tak tedy tam, když se někdo snaží uh, vážně postupovat seriózním způsobem, tak to nevím, zda opravdu já mohu vážně brát argumentaci, že tam, kde se něco neabsorbuje, tak se tam škrtá, no to ale já tu realitu nevidím, která by šla za tímto argumentem. A kolega Fernandeš rovněž poukázal na určitá navyšování, se kterými my v rozpočtu počítáme, tak ta by měla být posílena. Tedy krize u pladeb. Tam zní moje otázka na komisi. Z pohledu toho, s čím přišla eh, komise, je nějaké řešení k dispozici, protože to, co se Eh, hovořilo, co už zde zaznělo dříve, totiž, že ty peníze nejsou v dispozici, tak to by bylo nesprávné, ale pokud nenastane ta realita tak, ještě se pak musíme podívat na situaci v členských státech a musíme hovořit s nimi. Já bych rád viděl nějakou administrativní správní pomoc ze strany komise, protože když Rada hovořila o eh, tom, jak bojovat s tou krizí pladeb, tak o 8 týdnů později už na to bylo zapomenuto. A nyní, když hovoříme o posilování určitých rozpočtových řádků, které politicky nám nejdou k duhu, tak to bohužel potom není možné vyvrátit. Druhá záležitost financování Evropského fondu pro strategické mm, účely, vědní účely, jak financujeme růst eh, pracovních míst a tady trochu si přihřívám vlastní polivčičku, jakým způsobem můžeme my přispět k tomu, abychom pomocí nástrojů, které už máme, dokázali pomoci uprchlíkům, migrantům. Já se snažím z politického eh, pohledu neustále zdůrazňovat to, že komise říká, že potřebuje 8 tisíc eh, eur navíc, aby dokázala podpořit tento nástroj a tam možná potřebujeme 27 milionů eur navýšení když se na to podíváme z příštího roku. A já mám stejný systematický problém jako ty, Rainere. Totiž buď se snažíme pokračovat a diskutovat o rozpočtu a budeme se tvářit, že vlastně ta problematika, kterou jsem právě zmínil, neexistuje a budeme pokračovat v těch rituálech, že my hovoříme o určitých záležitostech, na které nám záleží více, radě na něčem záleží méně, no a uvidíme, na čem se rada zhodne a tak dále. A nebo se na to pokusíme podívat svěžím způsobem, novým způsobem a řekneme, na tomto nám musí záležet a budeme doufat, že rada se rovněž přestane tvářit, že ten problém neexistuje a že se k tomu nějak postaví. Protože pokud bychom šli cestou neustálých opravných dopisů, opravných prostředků, tak bychom přišli o celé množství času, protože u každého opravného návrhu je lhůta, je určitý postup a pokud chceme pomáhat účinným způsobem, tak to musí dojít rychle a svižně. Já bych u jedné záležitosti Rainera rád výslovně podpořit. Totiž já jsem hovořil s představitelem um, agentury OSN pro pomoc palestincům a ten, ten mě řekl, že už celé desítky let pomáhají v těch palestinských utečeneckých táborech a e, v loni e, zažili krizi, e, kde ji zachránili díky tomu, že jim pomohly Spojené státy a některé arabské státy a že on doufá, že to UN, dvojité VRA bude agenturou, které může eh, pomáhat i Evropská unie a že tam je požadavek na necelých 400 milionů. A pokud my jim nepomůžeme, tak se znovu jejich agentura dostává do vážné krize, což znamená, že oni například se snaží poskytovat učitele eh, palestinským dětem v těchto táborech a tam je možné, že to budou muset buď pozastavit anebo vážně omezit. A to je ta poslední kotva v těch palestinských táborech, která je tam drží, ty uprchlíky. A Znamená to zároveň, že pokud bude situace jiná, tak i tito lidé se dají na cestu, protože chtějí žít jinak a lépe, chtějí pro své děti udělat více. Tedy, to, čím my se zde zabýváme, je v podstatě politika peněz jak tomu říkáme v Německu. Opravdu konkrétní peníze jsou schopny přispět k politickým řešením. Sice je nevyřeší sami o sobě, protože tím se musí zabývat státy, vlády a tak dále, ale ufinancovat něco, co při nejmenším tu situaci udělá únosnou. A neustále rovněž uvažuji o tom, zda ten rituál toho dohodování o rozpočtu, um, toho zda s něčím souhlasíme, s něčím ne, pak bude to dohodovací řízení, bude tripartita a tak dále. Zda opravdu chceme takovým tanečkem pokračovat až do Vánoc a najednou zjistíme, že už to, co jsme si schválili, je v podstatě úplně neaktuální, anebo zda chceme politicky k tomu přistoupit úplně nově. Já bych si přál opravdu tu druhou možnost, protože Evropě už už schází čas, už dochází ta lhůta. A pokud budeme pokračovat stejně jako dosud, tak krizi nikoli pouze nevyřešíme, my ji naopak ještě zhoršíme. Merci. Merci. Ano, děkujeme. Opravdu všichni budeme muset ještě jednou přehodnotit, eh, jak závažná je tato stávající situace. Teď bych se chtěla zeptat komise na způsob, jakým chtějí přidělovat peníze. Takže jaké priority vidíte? Mm, jak to bude s, s těmi dalšími případnými škrty? Mm, musíme také od někud získat peníze, abychom podpořili třeba peníze, eh, pardon, ty uprchlické tábory v Libanonu a v Jordánsku. A děkuji, pane předsedo. Já tady nejprve. Eh, sám chci poděkovat všem kteří se této problematice věnují. A rovněž si reagovat na předřečníky a na určité záležitosti, které, dovolím si říci, opravdu intenzivně jdou na kořen věci. A pan Böge a pan Geier to opravdu velice pregnantně popsali. I já bych si dovolil se věnovat těmto aspektům, protože jak vy, pane předsedo, tak i někteří kolegové si snad vzpomenou, že já už celé dlouhé měsíce neustále poukazuji na skutečnost, že se této problematice musíme věnovat vážně, že je to oblast, kde musíme dokázat, co umíme, čeho jsme schopni, že Evropa a Evropská unie má svůj raison d'être že tady nejsme jen pro nic za nic, protože to je otázka, jak krize důvěry, tak krize určité férovosti v EU. Není možné uzavírat smlouvy s členskými státy, které pak závisí na více méně dobré vůli tohoto kterého státu, či na okolnostech a někdy jsou naplněny a někdy ne. My přece máme Maastrichtskou smlouvu, která už i tak víceméně ani nestojí za ten papír, na němž byla podepsána. A navíc máme určitý instrumentář, určitou sadu nástrojů, která možná svým záměrem nebyla nejhorší, ale selhala, protože nebyla dotažena do konce a nyní už úplně v víceméně vykolejená. A tady musím kritizovat i Německo. Není v pořádku, že některé členské státy a zejména některé jeho um, evropské státy najednou se zatěžovány eh, tím břemenem, že když tam se dostane určitý uprchlík a jedná se o první stát, v němž eh, zakotvil, do něhož přijel. Takže on si tam má povinnost podávat žádost o azyl a přitom zároveň nikdo tomuto státu nepomáhá, i když těch uprchlíků jsou tam tisíce. To nelze. Tam se nelze divit, že ty členské státy se to snaží řešit jinak. A nemůžeme tvrdit pouze zvymlouvat se, že tak to bylo, tak to bylo dohodnuto a nedá se s tím nic dělat. Je to existenciální záležitost a nikoli pouze pro Evropskou unii, ale rovněž pro ty lidi, kteří jsou na útěku, kteří prchají, kteří se snaží dostat jinam. A já musím říci, že mě ta dimenze v tom rozpočtu opravdu schází. A tady musíme sáhnout k opravdu znatelným prostředkům, že ty peníze nepůjdou na zmar, ty budou investovány správně a nikoli pouze proto, že ty, ti lidé za to stojí, ale i proto, že EU musí prokázat, že je schopna jim pomoci, že dokáže jim pomoci, ale že i konceptuálně je schopna se postavit těmto proudům a zároveň snížit jejich intenzitu. Ale tady potřebujeme obecnou dohodu, celoevropskou dohodu. Najednou zjišťujeme, že to přátelství, to kamarádství je spochybněno, kdybych já před několika týdny ve své mateřské zemi v Německu prohlásil, že e, vše je pod kontrolou a kdo to spochybňuje, tak maluje četa na zeď. A najednou vidíme, že e, má země sáhla přes noc k tomu, že zavádí hraniční kontroly, tak je samozřejmě tam určitý nesoulad, který vidí každý. Minulý týden, milí kolegové, jsme měli, schválili zprávu o azylu a migraci a tam mezi jinými stojí, že žadatele o azyl a uprchlíci když tedy budou přerozdělováni mezi různé země, že mají právo nikoli pouze proti tomu protestovat, a e, nesouhlasit s tím, že budou do určité země posláni, tak já se táži, zda je to ten správný signál. Když hovoříme o tom, že nesmíme posilovat určitou atraktivitu určitých zemí, když se snažíme zároveň o spravedlivé rozdělení. Tady jsme na správném místě v této sněmovně vést tuto diskusi. Samozřejmě, že rozpočtový výbor nemůže být tím vůčím výborem, ale zároveň je to výbor, který i může sehrát vlastní úlohu a že tento rozpočet, to chci podtrhnout, se tím zabývat těmito všemi otázkami úplně marginálně a to nestačí. No, děkuji. Já mám pocit, že jste vlastně slyším dvě různé věci, protože si teď se hovoříme o dvou různých krizích. Myslím si, že se musíme soustředit a také si stanovit priority. Hovoříme zde o uprchlické krizi, která probíhá. A já bych souhlasila s tím, že bychom měli pozastavit platnost dublinského nařízení. Také se musíme zamyslet nad tím, jak se s tou krizí vyrovnáme. Vím, že třeba Frontex se dostává 2 miliony týdně, a na co se tedy ty peníze vynakládají? Chtěla bych, aby to bylo transparentnější, aby, byly, aby nám mohli, aby byly odpovědnější. Eh, říká se, že třeba za pouze posledních pár týdnů bylo eh, byly tam dvě lodě a také zachránili mnoho lidí. Musíme si uvědomit, že ty peníze se musí vynakládat dobrým způsobem. Také se musíme zamyslet nad tím, jak budeme investovat do těch lidí, kteří už sem přišli, ti migranti také se to stává političtější otázkou, už to jste zaznělo, jak se vyrovnáme s eskalací konfliktů v takových oblastech, jako je Syrie, takže nemáme se více zapojit do toho mírového procesu. Je důležité, abychom se také zamysleli nad tím, jak máme my, jak my můžeme my k tomu přispět. Souhlasím a budu takhle hlasovat s Fernandešem, myslím si, že odvedl vynikající práci, jeho prezentace byla také vynikající, opravdu zaměstnanost, kvalitní pracovní místa, také mm, podnikatelství, podpora podnikání, s tím souhlasíme, s těmito prioritami, s těmi třemi E. A také myslím, že musíme přeskoumat víceletý finanční rámec. Už několik měsíců potom opravdu hlasitě voláme, protože když si vezmete v úvahu všechny ty pozměňovací návrhy, které byly předloženy, tak ty chtějí ještě dalších 50 miliard eur další navýšení rozpočtu. Na to se opravdu musíme soustředit. Je důležité trvat na tom, aby došlo k takovému přeskumu víceletého finančního rámce. Dále je nutné podívat se na nové zdroje financování. Musíme také e, i posilovat předfinanc, e, před e, ty iniciativy na to předfinancování a posilovat také další možnosti spolufinancování. Domnívám se, že opravdu to vlastně všechno musíme probírat i v, tou, i v souladu s tou uprchleckou krizí. Je to věc, která nás pak vlastně bude definovat jako instituci i jako celou Evropskou unii. Ten způsob, jakým se k, tím, jak se k tomu postavíme a zároveň e, zde musí být i humanitární přístup. Musíme ukázat soucit a musíme ukázat efektivitu našich kroků. Zároveň to souvisí i s odpovědností. Takže odkud pochází peníze a jak je potom co nejlépe vynakládat. E, zároveň vím, že celá ta situace je velice spletitá a propojená, ale zároveň musíme e, o některých věcech hovořit jednotlivě a odděleně zde ve výboru pro rozpočet. Děkuji. Děkuji nyní pan Maragal. Mm, děkuji za slovo, pane předsedo. Mně se zdá, že tato diskuse je v podstatě ilustrativní. To, co říkal pan Fernandeš, je pozitivní. Ukazuje nám to, že musíme jaksi plavat proti e, proudu v těch jednáních s radou. A také to ilustruje, nakolik je tato migrační krize Eh, už eh, už eh, nakolik už se odráží na fungování Evropy. Je jasné, že právě náš výbor musí představovat Evropu. Ukázaly se i rozpory a slabé stránky tohoto rozpočtu který je historicky svázaný s příspěvky jednotlivých členských států a není svázaný s koncepcí evropské politiky, není, nemá velkou schopnost reagovat na rychlé změny v našem okolí, ať už je to sociální nebo finanční krize nebo migrační krize. Hmm, protože k těm krizím musíme přistupovat všichni stejným způsobem. Nejprve jsme byli takové, takový spíše obezřetní, prosazovali jsme politiku obezřetnosti, snažili jsme se zachraňovat lidské životy. Tak přišla fáze, kdy jsme začali uh, poskyt, eh, přemýšlet o mm, poskytování azylu a věnovali jsme se utečeneckým táborům, ale musíme se připravit na to, že už v blízké budoucnosti to nebudou utečenci, ale budou to vlastně noví občané, kterým se musíme věnovat v, v otázkách zdravotnictví, školství, zapojení těchto občanů a bude to v evropském zájmu. Myslím si, že je to realita Můžeme se tvářit, že to nevidíme, nemusíme se tomu věnovat, protože zatím to řešit nemusíme, ale úlohou našeho rozpočtového výboru je předvídat a připravit se na budoucnost. Víme, že je třeba konat, musíme řešit i příčiny konfliktů v Sýrii, v Iráku a v Libii. Tam se to bude jenom zhoršovat. Násilí se bude stupňovat výrazně, a bude zapotřebí velké množství peněz, ať už na ty asilové postupy a na přijímání utečenců. Naší povinností je snažit se ze všech sil eh, nejenom pouze navyšovat finanční prostředky, nebo lepším způsobem vynakládat, vynakládat ty rezervní prostředky, které máme k dispozici v rámci víteletého finančního rámce, je důležité být náročnější a přísnější při využívání konkrétních rozpočtových položek. Tak, aby to všechno vedlo k optimálnímu výsledku. Zítra se setkáme s, také zde s paní s komisařkou Georgievou. Můžeme hovořit i třeba o fondech EFSI, o nástroji pro propojení Evropy, o horizontu 2020. Můžeme hovořit také o zemědělské politice, o projektu ITER. To, ta, tato koncepce to vypadá, že je to jaksi nedotknutelné za těch podmínek, jaké jsou. Takže to jsou otázky, které podle mě vyvstanou v následujících měsících. A pak se ukáže, Eh, zdá je zde to evropanství, které je zapotřebí. A ukáže se, zda náš výbor bude schopný připravit taková stanoviska, která pak budou zastupovat názor všech politických frakcí. Musíme se přizpůsobit konkrétní situaci. Partia Zabal, prosím. Eh, yo no, no voy a hablar del presupuesto 2016 en general, ya lo ha hecho. Ano, děkuji. Já nebudu hovořit o celkově o tom rozpočtu na rok 2016, protože náš zástupce už tak učinil. Ale máme zde zástupce komise a také hovoříme o uprchlících. Domnívám se, že to, co říkal pan Maragal, je správné. Je důležité dívat se trošku víc do budoucna. Teď přemýšlíme nebo hovoříme o lidech. Já mám obavy z toho, jaká bude ta situace v dalším měsíci nebo v dalších dvou měsících. Nejprve se hovořilo o tom, že máme těch uprchlíků přijmout asi 40 tisíc. Teď eh, říká pan Juncker 120 tisíc dalších. Já vůbec teď eh, nejsem si, nevím, nemám, nevím přesně ta čísla, ale když se podíváte třeba, kolik lidí se tento, toto leto dostalo do Itálie, a to už ani nepočítám eh, ty migranty, kteří připluli do Řecka nebo do jiných zemí, ale pouze pokud se podíváme na ten počet příchozích do Itálie, tak to jsou vlastně ta čísla, o kterých hovořil pan Juncker. Takže jak, jak to bude pokračovat? Pokud bude překročen rozpočet toho fondu pro nepředvídatelné události, těch 75. Takže mě, já nechápu, jak komise vlastně provádí ty výpočty. Pokud máme reagovat teď, jak to bude v roku 2016 nebo v těch dalších obdobích. Musíme čelit té situaci, k níž teď dochází v Itálii, v Maďarsku, v Řecku a i jinde. Je, je, je zde utečenecká krize, je to vlastně humanitární krize, je to v podstatě taková velice politováníhodná katastrofa. Chtěla bych, zda by nás komise mohla informovat aktuálně jak to bude, jak budeme schopni dodržet ty všechny požadavky, nebo budeme schopni dodržet to, co bude zapotřebí vlastně v těch následujících měsících. Já si, nemy, si myslím, že nemůžeme vlastně pouze jak si reagovat vždycky na nějakou tu bezprostřední situaci, řešit něco, k čemu dojde v dalších dvou týdnech. Musíme se zamyslet nad tím, jak to bude pokračovat a zda budeme schopni potom reagovat na tu potřebu. Děkuji. Oui. Monsieur Zani. Děkuji, pane předsedo. Chci popřát hodně štěstí panu zpravodaji, protože tu je skoro 2000 pozměňovacích návrhů a to bude tvrdá práce. Když trochu mm, zanalizujeme čísla, eh, která jste nám objasňoval, je z nich patrné, že je tu zájem na tom, aby ten rozpočet Evropské unie byl vytvořen tak, abychom skutečně mohli řešit priority, které byly stanoveny. A jedná se o priority, o kterých hovořili kolegové a tam více méně se shodneme všichni. Možná se neschodneme úplně na tom, jak dosáhnout splnění o nich priorit. A to je první věc, o které bych chtěl hovořit. V některých případech ten postup spočívá v tom, že se zvýší objem eh, do oné rozpočtové řádky. Já ale spíš tíhnu k jinému eh, postoji, neboli najdeme v rámci rozpočtu v tom objemu, který už máme, takové programy anebo rozpočtové řádky, výdajové řádky, které nedosáhly patřičných výsledků nebo mm, tolik nefungují a e, mohli bychom ty prostředky z nich využít do jiných rozpočtových řádek, kterými lze dobře nebo lépe řešit určité problémy, které máme. Zítra se zeleným, jak říkal kolega, budeme mít e, schůzku s paní komisařkou ohledně e, zeleného financování, rozpočtování a chceme se zabývat typem rozpočtu, který bude, eh, tento rozpočet bude založen tedy na výkonu, na výkonnosti, eh, nikoli na eh, pohem sestavení priorit. Zasedání ministrů vnitra podle mne nepřináší dostatečné výsledky. Už tři měsíce zasedají a s Junckerem trvalo až tři měsíce, tedy aby se shodli na tom, že zapotřebí realokovat 40 tisíc jednotek do různých eh, tedy osob, do jednotlivých členských států. A my víme, kolik lidí už teď je v Itálii. Tato čísla opravdu nestačí. Také jsme eh, viděli, jakým způsobem přispívají italští daňoví poplatníci k vyřešení problému. Náměstek ministra vnitra nám vysvětlil, že Itálii stojí řešení tohoto problému, které nám tedy eh, leží z geografických důvodů na bedrech, že nám to stojí 10 eh, miliard. L'Unione Europea tramite il suo bilancio milionů. 10% a questa cifra, credo che eh, su questi miliard eur. A to jsou tedy čísla, nad kterými se musíme skutečně zamyslet. 150 eh, miliard v evropském rozpočtu nemůže vyřešit veškeré problémy Evropské unie. Ale podívejme se na ty programy, na ty zdroje, které nebyly efektivním způsobem využívány a použijeme prostředky z nich na něco jiného. A já si myslím, že takováto eh, přestavba víceletého finančního rámce je důležitá věc. Nejen proto, že je to nezbytné s ohledem na postoj Evropského parlamentu a, a také Evropské eh, také výboru eh, rozpočtového, ale i eh, rada, i členské státy na radě by si měly vyjasnit myšlenky, protože v návrhu rady nacházíme takové rozpočtové řádky, kde závazky a platby jsou závažným způsobem eh, snižovány. Já to interpretuji tak jako nevůli členských států následovat eh, tento projekt, eh, následovat daný cíl. Potřebovali bychom tedy se nad tím nově zamyslet. A podle mne potřebujeme konzistentnější pohled na evropské politiky v souvislosti s rozpočtem. Rozpočet podle mne by měl být konzistentnější než to, co pak děláme. E, v některých případech e, můžeme přemýšlet o mnohých samozřejmě, ale uvedu jako příklad. E, tváří v tvář krizi je stále ještě přijatelné, že máme 5 miliard eur za sedm let pro Turecko, abychom pak o těchto států nedostali podporu, když musíme řešit problémy, jako je imigrace. Já vím, eh, že to je věc, kterou nevyřeší jen rozpočtový výbor, že potřebujeme koordinovanější postup mezi naším výborem, mezi Evropským parlamentem a také komisí a členskými státy při definici politik máme například velice významné mm, kapitoly rozpočtu, abychom pomáhali třetímu světu. Ano, je důležité pomáhat tomu, je to správné pomáhat tomu, kdo je na tom hůř než my, ale často posíláme finanční prostředky k tomu, aby lidé, kteří se dostali do kritické e, e, situace, měli tuto situaci vyřešenou, nicméně k té kritické situaci přispěla sama Evropská unie. Takže můžeme lépe využívat tyto finanční prostředky, a ty finanční prostředky bychom mohli využít efektivněji, tak abychom na jedné straně nevytvářeli nebo nenapomáhali vytváření eh, kritických situací a pak je neřešili. A můžeme řešit celou řadu dalších oblastí, jako je nezaměstnanost a migrační toky a tak dále. Děkuji. Dobře, to byli tedy všichni řečníci, kteří si k tomu to přáli promluvit. Možná, že pan obecný celkový zpravodaj by si k tomu přál něco dodat. Zdá se, že to téma je pro nás konsensuální, že se v podstatě shodneme. Eh, krize nám neumožňuje, abychom dohledli všech důsledků je to velice složitá situace a musíme přemýšlet o tom, jaké metody využít a jaké využít dnes a jaké zítra, jak postupovat do budoucnosti. V tom víceletém, sedmiletém rámci tu máme určitou potřebu kontinuity. Ale musíme eh, si uvědomit, že jsme se ostali v bezprecedentní krizi. Máme z toho takový eh, dojem, že se snažíme tu věc vyřešit eh, přeleváním čajovou lžičkou, že se tváříme, jako že se nic neděje. Ještě dám slovo Jose Manuelovi. Komise možná ještě by k tomu chtěla něco podotknout, pan Freza možná. Chtěl by něco upřesnit. Děkuji vám, pane předsedo. Já se pokusím odpovědět na otázky, které mě byly položeny pokud dovolíte, budu hovořit anglicky. Nejprve odpovím na to, na to se ptal pan Merkele. Ptal se na to, zda ta čísla jsou konsistentní eh, s tím mezi tím květnem a mezi tím zářím. Eh, v květnu jsme přemýšleli o přemístění 40 tisíc lidí, eh, pak jsme to tedy, mm, tam jsme přemýšleli o reorientaci Eh, některých prostředků z jiných fondů, tam jsme hovořili o 240 milionech a teď je ten nový balíček z toho září, který počítá s přemístěním 120 tisíc lidí, takže ta částka odpovídá 720 milionům. No a 40 plus, plus ještě tedy náklady na přepravu, to se předtím v tom původním balíčku nezapočítávalo, takže to je tam ještě další navýšení chtěl bych ještě zdůraznit, že to není jediný prvek, který se financuje z evropského rozpočtu, protože ta, ten prvek přemístění, to je vlastně nový prvek, tam se vůbec o tom, tam se předtím o tom nehovořilo, protože vlastně předtím se tedy bral v úvahu ten dublinský přístup. V rozpočtu máme jednak fond AMIF a pak zde máme Fond pro vnitřní bezpečnost. Celkově je to zhruba 1 jedna miliarda financí, které, bude, které budou rozděleny do jednotlivých členských států. Každý členský stát by měl předložit návrhy operačních programů, jak reagovat na tuto společnou výzvu, eh, jak řešit migrační toky. Čili to je společná akce, kterou je nutné zavést do praxe ve spolupráci s členskými státy. Jedná se o kombinaci těchto těchto mainstreamových programů, plus ještě tam je to dočasné opatření, které se týká přemysťování uprchlíků, abychom dokázali mm, lépe řešit tuto krizi. Dále, mm, jak pan Juncker také hovořil o vnější, um, nebo o tom, o tom prvku vnějších hranic, hovořil o tom ve svém projevu uh, o stavu Unie. Hovořil také o tom, že zapotřebí více pomáhat v Africe, takže to jsou finance, které se mají začít využívat uh, cílenějším způsobem v rámci té evropské rozvojové pomoci, kterou Evropa poskytuje ostatním zemím, ať to jsou vlastně nyní země původu migrantů nebo transitní země pro migraci takže důležitá je tam posílit spolupráci v řízení těchto migračních toků. Doufám, že se mi podařilo odpovědět některé dotazy, které se tedy padly. Také se na to ptal pan Ciany. Pan Gaja se ptal na to, jak to je s těmi škrty, které učinila rada, zda je to tedy v souladu také s tím plánem, jak se mm, vyrovnat, jak splatit ty, nevykra- ty neuhrazené e, faktury a odpovědí je, že opravdu tam konsistence není. Komise využije veškeré své důkazy, aby tedy ukázala situaci. Ehm, není to tak, že se řídíme pouze tou absorční kapacitou. Pokud se podíváte na čísla, tak e, myslím si, že ještě předtím, než bude dohodovací řízení v listopadu, tak budu mít příležitost lépe identifikovat potřeby a, a také odůvodnit nebo odůvodnit ty, ty naše odhady. Domnívám se, že to byly hlavní dotazy, které padly. Pokud jsem na něco zapomněl, tak se omlouvám. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, Děkuji vám. Pane Frizo, Jose Manuel Fernández má slovo. E děkuji. Já ještě jednou děkuji všem řečníkům i kolegům. V podstatě všichni hovoříme stejnou řečí. Představitelé rady zde nemáme, to je ten velký vyník, protože komise už něco vykonala, parlament na to reagoval Rada naopak pouze reagovala. Rada, která by právě se měla zasazovat o společnou politickou koncepci, o společné řešení uprchlické krize, o to, aby dokázala, že to slovo Unie v tom spojení Evropská unie má nějakou váhu, tak ta selhala. Já už jsem řekl jednou, že je to neakceptovatelné a zároveň ani nepochopitelné, že dokonce i v tomto eh, měsíci, v běžném měsíci, nám krátí položky, které souvisí ať už s uprchlickou krizí eh, nebo s jejím řešením, s eh, reakcí na migraci. Nyní máme zde novou šanci. Máme zde šanci, dáváme šanci radě, zda chce prokázat, že opravdu v této urgentní situaci kdy už dochází na mm, záchranné prostředky. Přikročí s něčím, přistoupí ke krokům, které přeskupí částky v rozpočtech a v podstatě v tom kontextu se jedná o poměrně malé části. Tam máme například návrh komise 200 eh, 69 v rubrice 4, kde chtěla rada krátit těch 150 milionů na 881 milionů. A tady vidíme, že opravdu je třeba jednat jinak. Já nechápu, já prostě nechápu, že se ráda nechce oficiálně mm, přiznat, že nechce přikročit eh, k tomu, aby situaci, nepředvídatelnou situaci, řešila s větším nasazením. Já už ani nechci hovořit o tak vzletném pojmu jako společná politika. Já spíš chci zde vyjádřit svůj neklid, že uh, Evropská unie čelí určité konkrétní situaci, která může vést k, ris- k rizikům, kde nečinnost bude živnou půdou pro ještě další rozkvět extremistů, islamismu, že v podstatě my svou nečinností připravujeme půdu pro eh, další střety, konflikt, pro ještě větší roztříštěnost přístupu. Děkuji každopádně všem, kteří se dostavili sem a kteří se ozvali. Všichni zde jsme projevili společný přístup k tomu, co nás bolí, k tomu, na čem nám záleží. Projevili jsme to rovněž svými pozměňovacími návrhy. A my ze své strany se budeme snažit vykonat vše my určitě jako parlament i jako rozpočtový výbor dospějeme eh, ke společnému eh, konceptu, eh, ke společnému tvaru mm, této zprávy. Kdyby mohl vůbec snít o tom, že by se rada mohla shodnout. No, bohužel, ani ten sen si nejsem schopen dovolit, protože já už jsem byl na tolika dohodovacích řízení a nikdy jsem eh, nenašel žádné pochopení z druhé strany. Vždy to bylo spíš takové to taková horká brambora, kterou přehazovali si mezi sebou, případně se ji snažili zbavit. To byly ani ne polotovary, s čím přicházeli. Rada se prostě snaží být slepá vůči situaci. Někdy se tváří, že problém neexistuje vůbec žádný. Někdy jej bagatelizuje a já chápu, že i vy, kolegové, možná už máte všeho dost, že opravdu se to těžce snáší, takový přístup. Nikdo z nás asi nezapomene na fotografii eh, chlapce na turecké pláži. Doufejme, že ani naše hlavy členských států, ani představitelé našich vlád na tento snímek nezapomenou. A je smutné, že se musíme odvolávat k takto dramatickým výjevům, abychom dokázali apelovat na jejich solidaritu. My přece všichni se musíme cítit spoluodpovědní za vývoj situace. Já bohužel narážím na to, že solidarita se stává takovým slovem, o němž se hovoří snadno, ale v jehož případě je těžké sáhnout ke konkrétním opatřením. A my právě toto musíme udělat. My máme určité návrhy, opravné návrhy rozpočtu, které zcela jasně signalizují i nový víceletý finanční rámec. I potřebu přeskoumat tvár víceletého finančního rádce. Ale to už samozřejmě je jiná kapitola, to už je jiné stádium. Nyní se soustředujeme na tomto rozpočtu a máme pouze jediný procentní bod hrubého národního produktu jako společnou přidanou hodnotu a využijme tohoto procentního bodu, aby naše naděje nikdy nesežřela. Děkuji je zapotřebí, aby i v rámci komise a rady vznikla jasná pozice. A pokud eh, chceme být dostatečně přesvědčiví vůči radě, tak eh, musíme držet co možná nejvíce pospolu i v rámci rozmanitosti našich politických skupin, eh, které vytvářejí bohatství, rozmanitost v rámci našeho výboru. A co se týče konsistentnosti, je zapotřebí komise lépe se zaměřila na eh, pomoc spolupráci, ale ze zemí eh, cílových, které dostávají tyto finanční prostředky, eh, také musíme mít závazky, že se budou snažit omezovat, udržovat pod kontrolou migrační toky. A pak samozřejmě ty peníze, které bychom mohli e, věnovat do Jižní Evropy na kontrolu migračního toku, bychom mohli věnovat přímo do těchto zdrojových zemí. Děkuji. Tato myšlenka byla zaznamenána. Je tu, je tu prvek spolupráce a integrace e, této spolupráce do e, programu pomoci třetím zemím například co se týče navrácení anebo v boji proti eh, obchodování s lidmi a proti převaděčství. Chceme tedy být více aktivní v těchto dohodách s takovýmito státy eh, Jde o to, abychom využili už částečně těch nástrojů, které máme k dispozici, a abychom mohli je lépe identifikovat a uskupit, abychom eh, využili to, to pojítko eh, mezi nimi eh, k řešení migračních toků. Musíme se tedy zaměřit právě na tuto činnost také na to, aby naše pomoc byla eh, rychlejší, abychom byli eh, schopni rychleji reagovat a nejen tedy učinit rozhodnutí, ale eh, realizovat je. Děkuji. Takže tímto uzavírám diskuzi o rozpočtu na rok 2016. Příští týden se mu budeme dále mm, věnovat. Celou řadu dní se budeme zabývat všemi možnými pozměňovacími návrhy, které přišly. Tak a teď k roku 2015 a opravnému rozpočtu číslo 6. Předám slovo Ajdrovi Gardie Zabalovi Rubialovi. Un minuto simplemente para explicar de qué estamos hablando. Děkuji. Mně stačí jedna minuta, abych vám vy, eh, vlastně vysvětlila, jak je to tedy s tím návrhem opravného rozpočtu číslo 6 rok 2015. Díky velkým příjmům z, dávku, zázdavek z cukru a slá Došlo k navýšení eh, v porovnání s, roku, s rokem 2014. Takže vlastně máme vyšší částky, než jsme před, předpokládali, takže můžeme členské státy požádat o méně prostředků nebo příspěvků z jejich eh, zemí, které se vypočítávají podle jejich HDP. Myslím si, že pro členské státy by to měla být dobrá zpráva, že tedy budou um, nuceni nebo nuceny um, přispívat méně, než jak se očekávalo, jak se pře- um, prognozovalo. Komise také navrhuje nové položky v rámci linie rozvoj a spolupráce a v rámci linie um, rozšíření takže jsou to vlastně tedy nové linie. Pak je zde také nový návrh na tzv. svěřenský fond Unie pro vnější akce, o tom už hovořila komise. Také je tam ještě návrh, který se týká pracovních míst, ale vlastně nemá to žádné dopady na rozpočet. Takže jedná se vlastně pouze o návrh opravného rozpočtu. Myslím si, že je to text, s nímž můžeme souhlasit. Jedná se vlastně o technické, Také jsou tam ještě další asi dva technické návrhy nebo technické změny. Myslím si, že bychom to měli schválit eh, bez pozměňovacích návrhů a doufám, že i rada k tomu přistoupí stejně. Nemělo by to být spojeno s žádnými problémy. Děkuji. Je a t des observations? Děkuji. Nikdo k tomu nic eh, nemá, žádnou poznámku, takže se budeme řídit eh, radami paní Kardia Zabal. Pozměňovací návrhy k tomuto návrhu Eh, se mají přiložit 24. září 12 hodin. 12. a 13. hodin si budeme zabývat rozpočtovém výboru a na plenární zasedání půjdou 26. a 29. října. No přejete si slovo, pane Mrkale? Ne, tak dobře k dalšímu. Jako další má slovo paní Vana. Eh, dostáváme se k dalšímu bodu ohledně mobilizace Fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Jedná se v tomto případě o italskou společnost eh, Alitali a pan Maragal bude nahrazovat paní Moniku Panu, je to tak? No, ano, děkuji, já jsem eh, zde. Hm, zastupuji tady kolegyni, která zde nemohla být. Jedná se tedy o žádost eh, o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Žádost podává Itálie. Je to kvůli jedné z jejich největších aerolinek, eh, Alitalia. Je to v podstatě jde spíše o menší částku. Celkově se jedná o žádost ve výši 1,3 eh, miliony eur nebo 1,4 miliony, to je žádost. Jedná se o zapojení, opětovné zapojení do pracovního trhu, celkem se jedná o 1247 nebo 9 konkrétně. 1249 lidí bylo, pro, bylo propuštěno. Nevím, ta je to tam také řečeno v tom textu, ale krize firmy Alitalia je způsobena menším podílem na trhu, který teď právě evropské eh, aerolinie v posledních letech mají. Je to vlastně situace postupuje od roku 2008. Myslím si, že tento italský příst, eh, případ splňuje všechny podmínky způsobilosti a navrhujeme tedy abychom k tomu zaujali souhlasné stanovisko, aby tedy to bylo schváleno pro poskytnutí finančních prostředků z EGAFu. Děkujeme. Děkuji za slovo, pan Verchop. Já mám podobnou eh, zprávu v minulosti a mám i určité zkušenosti, takže to je jedna věc, která mě zaujala. Pamatuji si, případ Marie Kro, který byl na začátku tohoto roku. Tam to bylo tak, že eh, oni tam vyčlenili na administrativní náklady 0,3 částky, která byla uvolněna v rámci té pomoci. Zatímco, když se dívám na ten případ Alitalie, tak oni tam říkají, že na administrativní náklady by šly 4 té částky, která by se měla uvolnit z fondu EFG. Jak to, že oni potřebují 13krát více peněz na tu administrativu? Asi jsem možná jenom zvědavý, ale ještě jednou připomínám, že vlastně v tom jiném případě to bylo 1,3%, a když to zde je to tedy, eh, pardon, 0,3%, zatím Alitalia eh, plánuje 4%. Čím to vysvětlují? Děkuji. Eh, já tedy neznám všechny podrobnosti tohoto případu, ale možná je to kvůli tomu, že ty administrativní náklady někdy nejsou v souladu s tou velikostí toho problému, jsou vlastně fixní, je to fixní částka. Myslím si, že ta částka, která je zde, nebo ten návrh, nevypadá nějak zvláštně, je to naprosto normální. Mohla... Může nám v tom poradit eh, komise, může nám to vyjasnit? Eh, ano, děkuji, pane předsedo. Ty 4% to je číslo, které normálně komise navrhuje jako indikativní částku, zatímco členské státy potom mají eh, předložit buď jiné odhady, nebo je mm, ospravedlnit. A eh, u tohoto množství. Samozřejmě můžeme pak následně vystopovat eh, výdaje, co skutečně je administrativním výdajem, zda byly oprávněné takovéto administrativní výdaje. U některých jiných případů v členských státech některé členské státy nebyly schopny vyjasnit, eh, že eh, ona částka byla využita na administrativní výdaje a proto ta částka byla snížena. Takže to už je začátek odpovědi, vidíte? Paní Gresa to všechno ověří. Ale bude eh, hovořit předtím se eh, všeobecným zpravodajem. Nikdo už nežádá o slovo. Pozměňovací návrhy můžete předkládat 28. do 28. září do 18 hodin a pak se bude hlasovat 28. až 30. září. Já jsem vám říkal 28. pozměňovací návrhy. Aha, je to 23. Děkuji, pane Maragale. Alors, s'agissant de, de la Grèce. Eh, co se Řecka týče, a to, co je jádrem dohody mezi EU a řeckými orgány, má také své rozpočtové dopady a proto jsem předložil návrh dopisu, o, o němž víte, který ukazuje na naše další komentáře k této věci jako rozpočtového výboru. Můžeme tedy považovat tuto redakci e, textu za schválnou většinou, s většinou hlasů rozpočtového výboru? Pan Kolmel. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Děkuji mně váš dopis připadá opravdu kvalitní, opravdu zrcadlí i naši diskusi zde v tomto výboru. I když u jedné záležitosti se musím přiznat, by bylo dobré zdůraznit, že potřebujeme výrazné změny. My totiž v tomto dopise klademe i závažné otázky, často existenční povahy. A přitom se tam na úvod v tom dopise říká, že bezpodmínečně je třeba přinášet takovéto výstupy, takovéto výsledky. A pokud takto k tomu chceme přistoupit, tak musíme ty otázky umístit i do kontextu, který je přiměřený. Tedy na jedné straně, když přicházíme s určitým návrhem, tak musíme říci, že s těmi výkony budeme souhlasit v případě, že budou tyto otázky příměřeným způsobem zodpovězeny. Na tom by mi záleželo. Děkuji. Position de, eh, Reakční stanovisko je takové, že do posud se nepodařilo najít žádnou alternativu vůči tomuto znění. Co přesně navrhujete? Jak by to mělo vypadat v dopise? Ja, ähm, ich bin jetzt ehrlich gesagt überrascht. Ähm, Já jsem upřímně řečeno překvapen, že nemáme pozměňující návrhy. Já je samozřejmě mohu naformulovat. Já jsem spíše z úsporných důvodů navrhl takovýto náměr, námět. Ale jde mi o to, že by na úvod mělo být jasně řečeno, že podmínkou našeho souhlasu bude uspokojivá odpověď na otázky, které v tomto dopise stojí. O to mě jde. Já jsem tedy říkal, že vaše e, poznámka e, už byla e, před samotným sepsáním tohoto dopisu projednávána a nebyla nalezena většina pro takovouto věc. Pan Fernandez, děkuji vám, pane předsedo. Myslím, že se všichni shodneme, že je zapotřebí pomoci Řecku. Je to dopis, který vyžaduje eh, určitou, mm, určitý respekt vůči pravidlům. Takže to je jakási podmíněnost a e, takto se ji snažíme vyjádřit, abychom nepoužili určité výrazy. E, jsou tu Jak jsem tedy slyšel eh, slova kolegů, tak si myslím, že ten dopis je dostatečně silný a neměli bychom eh, otevírat i jiné aspekty. Všichni se asi shodneme na tom, že se musíme řídit stanoviskem výboru v této věci a kdybychom teď začali měnit eh, to znění, tak si myslím, že bychom to dělat neměli. Eh, je třeba, abychom si uvědomili, že je to neutrální. To nejsou nové peníze. My respektujeme finanční rámec, víceletý finanční rámec. Ano, je tu mm, eh, rozhodné, znění jsou to rozhodná slova a jako všechna pravidla je zapotřebí i tato pravidla respektovat a tento dopis předsedy tedy je dostatečně rázný na to, aby ukázal, že tu jsou určité obavy rozpočtového výboru a že zapotřebí je patřičně řešit. A teď k otázce kontroly. Možná bude zapotřebí, aby Evropský parlament se trochu podíval, co se děje v Řecku, aniž by čekal na další lhůty. Je to zodpovědnost řeckého parlamentu a také zodpovědnost Evropského parlamentu, aby Evropský parlament se přesvědčil, zda tam je všechno jde, jak má, a e, potom, aby to e, veřejně sdělil, i kdyby se e, ty cíle neplnily. Eh, nehledě tedy na trojku a další, ale eh, teď je totiž zapotřebí, to, aby to, co bylo v patřičných instancích dohodnuto, aby to bylo uvedeno v praxi. Budeme tedy, ještě paní Gresle. Ano, děkuji, pane předsedo. Já chci pouze konstatovat, že ten dopis nemáme v našich složkách. Jinými slovy, připadá mi politování hodné, že vy jste si něco dojednali a řádov, řádní členové, řadoví členové si eh, ten dopis nemohou přečíst před štihem. Já jsem pouze nyní se s tím dopisem seznámila a on je dost dlouhý. Rozpočtový výbor jede do Řecka od 25. září, tedy za dva týdny, vlastně za týden a my se e, máme 181 projektů a na pět z nich se podíváme a budeme analyzovat, proč, přestože už celé roky běží, eh, se jim nedaří. Jsou to velké projekty, tam můžeme obecně říci, že čím větší projekt, tím větší škoda, tím větší ostuda. To se týká i více zemí. Takže tady chci pouze varovat že hodně pomoci něco stojí. Opravdu je důležité zjistit, kam ty peníze tečou a jakým způsobem jsou využívány. A tady apeluji i na komisi. Peníze na malé střední podniky ano, stoprocentní financování, ano, ale Jde-li o financování státních aspektů, tam buďme opatrní a s tím souvisí i, jak je ten projekt nosný, jak, jak je přesvědčivý, protože my musíme začít právě analyzovat i tu životaschopnost těch projektů, protože pokud chceme něco ufinancovat ze 100%, tak musíme velice bedlivě sledovat, zda e, ty peníze tečou správným směrem. Tady je to obrovská výzva i otázka například kapacity administrativní, kapacity řídit a tam máme ementálský sír často. A potom z toho pohledu ten program z pohledu cílu, které má naplnit, selhává. Tedy Rád by, ráda bych se dověděla od pana předsedy, pomůže nám řecká vláda, řecké orgány, abychom zastavili to, čemu se nedaří, protože komise mluví o nějaké high level group, skupině na vysoké úrovni, ale kdo to konkrétně bude, kdo pomůže v té implementaci. Důležité je, že to, co schválíme dnes, bude mít dopad na všechny ostatní, protože dáme-li Řecku více, ostatní dostanou méně a to se odrazí i na budoucnosti těch ostatních, kteří jsou, kterým se ty prostředky krátí. Tedy i to musí být tématem. V radě si to všichni uvědomují. My se tady tím až tak nezabýváme. A e, i se to tematizuje z pohledu závazku, z pohledu pladeb. A mimochodem, já jsem ráda, že se omezujeme na Řecko, ale na druhé straně nevím, zda je to taková opravdová pomoc pro Řecko. Jednak, že není dostatečně cílená a jednak, že se nevěnuje dostatečně a výrazně malým středním podnikům. A to jsou podniky, která vedou ke tvorbě pracovních míst. Poslechněte, tak eh, Ohledně dopisu samotného, mm, měli jste ho dostat minulý týden elektronicky prostřednictvím sekretariátu v e-mailu. Sekretariát výboru roz, pro rozpočet poslal tento dopis e-mailem všem členům výboru. To bylo minulý týden. Komentář měl mikrofon. E, byl vám poslán. Jedná se o zrychlení plateb, ale nejsou tu žádné dodatečné nové závazky. Eh, jedná se o zrychlení plateb, nejedná se o nové přes, prostředky. A jde také o to, aby eh, Řecko respektovalo jednotlivá pravidla, ty cíle byly stanoveny a aby se rychleji realizovalo. Do roku 2018 eh, bude primární přebytek rozpočtu 3%, a to zní jako absolutní zázrak. To se tedy očekává od e, Řecka. Jde totiž o strukturální reformy, které provedou. Zda v Řecku postupně zmizí e, takzvaná paralelní ekonomika. Já důvěřuji našim řeckým kolegům, e, že budou šířit toto povědomí Eh, ve své zemi, protože bude zapotřebí eh, toto neustále kontrolovat a hovořit o tom. A je to věc a také chyba celé Evropské unie, celé eurozóny, protože eh, Řecko nerespektovalo pak stability a růstu. A to mělo být komentováno, je to nedostatek řízení, nedostatek kapacity v rozhodování. A co se týče eh, Řecka, Řecko je nyní eh, dlužníkem EU eh, e a EU je věřitelem, takže každý má svou část odpovědnosti za to, co se stalo. Budeme hlasovat elektronicky. Prosím, zkontrolujte si, zda máte dobře zasazené kartičky do hlasovacího zařízení. A budeme tedy hlasovat nejdříve o tom, zda všechno funguje. Takže zahajuji eh, hlasování. To ještě není oficiální hlasování, jenom ověřujeme, zda nám vše funguje. Paní Holmajer, vám nefunguje hlasovací zařízení? Tak, máme tedy možnost zahájit hlasování. Máme všechny? Někdo schází? Ne, máme všechny. Tak, dobře. A teď budeme hlasovat. Kdo jsou pro tento dopis? Budou hlasovat pro a máme hlasování otevřené. Zahajuji hlasování elektronické. Všichni už jste hlasovali? Končím hlasování. 22 pro, Tři proti, jeden se zdržel. Přejdeme k následujícímu bodu na pořadu jednání. A to je uvolnění z Fondu Solidaritu pro Bulharsko a e, Řecko na rok 2015. Tady nemáme žádné pozměňovací návrhy, e, takže můžeme hlasovat o zprávě přímo. E, Zahajují hlasování. Hlasujeme elektronicky. Ještě nám scházejí dva hlasy. Všichni hlasovali, končím hlasování. 24 pro, 1 proti, nikdo se nezdržel. Přejdeme k oddílu 3 rozpočtu na rok 2015 paní Guardia Zabal. Jedná se tady o převod. Máme tři transferencias que votar. La ano, děkuji. Eh, První se týká 2016, eh, pardon, 26, 15 milion eur na humanitární pomoc pro Jižní Sudán. V podstatě jde na potraviny, eh, hygienické potřeby, vodu a tak dále. Dále transfer číslo 27, 20 milionů na prostředky, na platby i na závazky. Jedná se o podporu a pomoc agentury OSN pro humanitární pomoc. Už jsme o tom hovořili, 22 tisíc učitelů by se mělo zaplatit touto pomocí a pak ještě dalších 10 milionů na uprchlícké, uprchlíky z Palestiny a Syrie, 20 milionů přímo na uprchlíky ze Syrie, kteří jsou nyní v Libanonu a v Jordánsku, 10 milionů pro Sýrii a pět na Irák. Chtěla bych vás požádat, abyste hlasovali pro a jedná se o mimořádné eh, naléhavé hlasování. Děkuji. Máte někdo nějaké výhrady, poznámky? Ne, takže můžeme začít hlasovat. Můžeme hlasovat na jednou pro všechny tyto tři převody. Zahajuji tedy hlasování u všech třech převodů. Tout Všichni hlasovali, končím hlasování. 25 pro, 1 proti, takže tyto změny jsou přijaty. A pak máme další oddíly na rok 2015. Paní Holmeyer, jedná se o návrhy převodů e, týkající se účetního dvora, hospodářského sociálního výboru, a Evropské služby pro vnější činnost. A rádi si vás vyslechneme. Milý pane předsedo, řekl jste to zcela správně a výstižně. Nejdříve účetní dvůr. Tady jde o převod 690 tisíců eur. Budou odňaty z oblasti odměňování, to je remuneration and other entitlements, protože dojde k náboru až později, až v, postěji, v posledním čtvrtletí eh, roku 2015, tedy ty peníze přebývají a ty peníze jsou potřeba. Jednak jde o úspory energie, to je 160 tisíc eur. A druhá věc, na údržbu. V tom případě jde o to, u Evropského účetního dvora zlepšit klimatizaci a opravit jednu konferenční místnost a ještě tu K2. Tam se budou činit určité stavební úpravy a pak ještě přizpůsobení informačních systémů a to stojí 470 tisíc eur, což znamená celkem 690 tisíc eur a já při této příležitosti i pohovořím o těch dalších dvou převodech. Nejdříve Ecosoc, tady jde o pouhých 40 eh, 800 eur, kde chceme je převést z oblasti outsourcing of translation, tedy zadávání písemných překladů, protože tam ještě nejsou ty prostředky potřeba a tam je chceme převést do oblasti údržby softwarových systémů, e, vývoje a údržby. To je položka 2102. A třetí oblast, to je ESVČ, služba pro vnější činnost. Tady se jedná o trochu větší převoz, 3 e, miliony 763 tisíc konkrétně mají být převedeny z těch eh, leasingových pladeb, z pladeb za pronájem, protože jde o úpravy platu na, obla, na a rovněž ještě jsou přebytky u úpravě, při úpravě platu vzniknuvší v období 2002 až 2014. A tady to rovněž je propojeno s levnějším měnou euro vůči dolaru, což má u určitých eh, diplomatických eh, míst a rozmístění nezanedbatelný dopad. 108 milionů. Další věc, 772 eh, tisíc, to je navýšení, které vzniklo částečně tím, že naši mzdoví účetní převzali nové úkoly. Například máme nový software, nebo má být upraven, eh, aby s ním mohl personál pracovat sám a u v tom oddělení těch takzvaných paymasterů má být zaměstnáno více osob. A pak máme ještě 200 tisíc na příspěvky rodinné příspěvky, které potřebují navýšit, které přesahují naše původní odhady. Pak ještě máme rovněž určité prostředky na stáže pro nejlepší absolventy to je drobná částka a já ji podporuji, takovou iniciativu. Pak máme ještě omezené časové období, a my už jsme vlastně na to naráželi, kde potřebujeme zvláštního poradce pro vysokou představitelku v otázky v otázkách Kolumbie. Tam máme celou záležitost například vízových záležitostí, které mají být z Kolumbii probírány a proto je tady žádán dodatečný odborník na tu eh, omezenou, na tu omezenou dobu. Pak ještě máme taková záležitost, která mě čílí, totiž eh, Členské státy sami neustále žádají omezování, snižování prostředků a zároveň sami tam, kde by se mohli účastnit, tak nepřispějí. Totiž, když oni uvolňují své například vojenské poradce či národní experty, tak tam oni by je mohli zaplatit, ale oni je nezaplatí a my pak máme povinnost je zaplatit sami. A stejně tak i jiné odborníky. Takže na jedné straně nám říkají, že my máme být levnější, tedy že ESVČ má být levnější, a na druhé straně tam, kde by sami mohli na toho odborníka přispět, tak to neudělají pak máme další částku. 400 tisíc eur. To potřebujeme na posílení bezpečnostních prvků, v souvislosti s tím, že současná jak politická, tak vojenská situace, zahraniční politická situace si žádá větší aktivitu, zvýšení počtu opatření, rovněž i z pohledu ochrany vysoké představitelky. A pak máme menší částku, to je 60 tisíc na právní výdaje a odměny. To je to, s čím se počítalo ve výši 25 eh, tisíc, což bylo trochu příliš skromné. A ono, když se to sečte, tak se jedná o částku 3 milionů 763 tisíc. Merci, madame. Děkuji vám, paní Holmére, za tyto přesné informace. Eh, máte nějaké dotazy? Poznámky k, ke službovnější činnosti. Ano, je pravda, že potřebují peníze, ale nemáme žádnou vnější politiku EU. No, nemáme ji dost. Nemáme žádnou. Nemáme ji dost, odpovídá paní Holmajer. Máme 28 politik a k tomu ještě 29. To znamená, že tu máme možnost úspor. Je zapotřebí eh, uspořit peníze. Jsou tu eh, tisíce zaměstnanců, máme eurozónu, ale nemáme. Máme eurozónu a politiku pro euro, ale nemáme politiku pro e, vnější činnost. Tímto ukončím tuto vsuvku. Takže pokud eh, můžeme hlasovat, eh, nejdříve se jedná o převod týkající se účetního dvora se zkratkou ECA. Budeme hlasovat tedy o převodu pro účetní dvůr. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 23 pro, 2 proti, 1 se zdržel. Nyní budeme hlasovat o e, hospodářském a sociálním výboru. E, zahajuji hlasování ohledně tohoto převodu. Končím hlasování. 24 pro, 2 proti. A nyní budeme hlasovat o, o převodu pro Evropskou službu vnější činnosti. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 21 pro, 2 proti, 3 se zdrželi. Paní Holmajer, u nemovitostí myslím, že nemáme žádné prodeje. Je to tak? Ne, nejsou tu žádné žádosti týkající se nemovitostí. Tímto jsme vyčerpali na dnešní odpoledne náš pořad jednání a sejdeme se zítra ráno a budeme pokračovat v práci. Bude nás eh, čekat společné slyšení výměna názorů s místopředsedkyní Georgievou o sestavování rozpočtu podle výkonnosti. Spolu s paní Grese eh, budeme předsedat tedy této schůzi zítřejší. Tímto končím dnešní zasedání.